Zahajuji zasedání předsedy, eh, <laughs> konference předsedů, která je otevřena všem členům a zároveň mezi námi vítám dezignovaného místo předsedu Evropské komise pana Timmermance. Jak víte, Evropský parlament v souhru s článkem 118 a přílohou 16 jednacího řádu připravuje hlasování o volbě nové komise a proto jsme dezignované členy komise posuzovali na základě jejich obecných schopností možností angažovanosti pro Evropu a e, co se týče jejich osobní nezávislosti. E, rovněž důležité jsou znalosti budoucího portfolia a komunikační schopnosti. A k tomu slouží i dnešní slyšení. E, toto slyšení je posledním slyšením před vyhodnocováním ze strany konference předsedů výboru. Pan Timmermans nejprve eh, přednese úvod, maximálně 15-minutový, a poté bude následovat kladení otázek, bude jich celkem 45. Tyto otázky budete klást vy, vážené kolegyně, vážení kolegové, a pan Timmermans má dvě minuty na odpověď. A vy máte minutu na otázku. A protože máme omezený čas k dispozici, tak vás prosím, abyste dodrželi řečnickou dobu, abyste se ve svých otázkách soustředili na to podstatné. Toto mm, slyšení se přenáší online na internetové stránce parlamentu, kde je možné ho sledovat. A ještě technická informace. Znáte mě, dámy a pánové, já jsem velice líbezný a příjemný člověk, kromě situace, kdy se jedná o překročení řečnické doby. A to je dnes obzvláště nezbytné, protože jinak bychom uh, nemohli dát ani vám, ani panu Timmermansovi dostatek doby. To znamená, po 15 vteřinách už začnou svítit hvězdičky, znáte to, a teda po pěti vteřinách a po 15 vteřinách ukončím a váš projev. Je mi to líto, ale musím to takto provozovat. To platí i pro vás ostatně, pane Timmermansi. Máte sice o minutu déle, ale po dvou minutách bych vás požádal, abyste skutečně skončil Nevím, zda to můžete vidět i vy na obrazovce před vámi. Uvidíte tam ty dvě rudé hvězdičky, které vám ukáží, že vaše řečnická doba končí. Máte kromě to ještě nějaké jiné otázky k postupu? Není tomu tak, takže slovo